Ocenil bych, kdybyste tady uh, nezůstávali a potichu odešli ze sálu, aby mohlo pokračovat uh, vysvětlení hlasování. Oh, So once again, colleagues, I would appreciate if those... Opakuji, prosím, odejděte ze sálu potichu, abychom mohli přistoupit k vysvětlení hlasování. No Ukažte eh, respekt eh, k těm, kteří eh, chtějí vysvětlit své hlasování. Thank you. Now we start the explanation of the... Začínáme vysvětlení hlasování jako první. Zpráva, zpráva Rubial a přihlásil